29 pro, 23 proti, takže je přijat. Dostáváme se k číslu 9. Zde máme také oddělené hlasování, dvě části. Takže hlasujeme o první části, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijat. Nyní druhá část odpadá. Teď se dostáváme k číslu 14. První část, první část odpada, druhá část také. A třetí část, o té musíme hlasovat. Takže třetí část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je přijata. Číslo 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Číslo 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Teď pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Dostáváme se k číslu 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Číslo 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 22. Pro? Proti? Zdrželi se? je přijat. Číslo 23 odpadá. Takže hlasujeme o 23 čísle. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o čísle 23. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 27 pro, 21 proti, 6 se zdrželo, takže je přijat číslo 23 pozměňovací návrh. Budeme hlasovat o 24. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Teď budeme hlasovat o čísle 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 26 teď, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, je přijat. 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnut. Číslo 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnut. 20, 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Číslo 29 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Pozměňovací návrh 30 odpadá. Dostáváme se k číslu 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 31 odpadá. Takže 33. Musí, o tom musíme hlasovat. Hlasujeme o čísle 33. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? končím hlasování. 35 pro, 20 proti, takže je to jasně přijato. 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je? Zamítnut. 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 40, kdo je pro? Já jsem poslal sekretariátu a navrhl tedy a zpravodaji, abychom udělali ústní pozměňovací návrh, protože ta verze stávající nebyla dostatečně jasná, proto jsme to, takže bych chtěl předložit ústní pozměňovací návrh k anglickému textu Jde vlastně o klonování zvířat a využití těchto produktů a originální text liotár hovoří o zákazu, úplném zákazu. Tohoto, ale nicméně v, v diskusích jsme zjistili, že pro chtě, chceme pouze určitou regulaci, a proto jsem navrhl ústní pozměňovací návrh k originálnímu textu, k původnímu textu zpravodajky, který teď před... Je to legislativní návrh, který zavádí zákaz klonování a uvádění na trh produktů z klonů a um, regulaci jejich potomstva a produktů z něj. Eh, což odráží stav jednání, který jsme měli v rámci pozice parlamentní delegace a já bych navrhl eh, toto tedy k hlasování, prosím. Eh, ta, samozřejmě je otázka, jestli k tomu bodu 3 přistoupíme jako prvnímu nebo jako k poslednímu hlasování. Děkuji za slovo. Takže co zde bylo, to, co zde bylo nyní navrženo, je tedy ústní pozměňovací návrh číslo 2. Je to tak správně? Pochopil jsem to správně? Máme te, pokud máme stejné, takže čtyři, o 40 jsme hlasovali a potom k číslu 2, to je ten ústní pozměňovací návrh, inden 2 tedy. Takže čtyřicítka Julie Gedling, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel zamítnout? 42, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout? 41, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout? Nyní se dostáváme k ústnímu pozměňovacímu návrhu, tak jak ho právě navrhl kolega Petr Líze. Takže kdo je pro v této verzi? Já se chci zeptat, eh, kam směřuje tento pozměňovací návrh? My jsme o tom ještě nehlasovali. Hlasujeme o pozměňovací, ústní pozměňovací návrhu 2, jak je v seznamu, ale já dobře poprosím pana kolega Lízeho, aby nám to ještě jednou přečetl, aby všichni kolegové přesně věděli, o čem tedy hlasují. Eh, rád, pane předsedo. Eh, odrážka 3 v původním textu paní Liotard hovoří o zákazu klonů a zákazu mláďat klonu zákazu potomstva klonů. E, my jsme jako parlament proti tomu vystoupili, proti komisi a hradě. E, chtěli bychom pouze e, jakousi regulaci u, té, u těch pot, generací potomků a ne úplný zákaz. Já to přečtu pomalu. Legislativní návrh zavádějící zákaz klonování a zákaz uvádění na trh produktů z klonů a regulaci jejich potomstva a produktů z tohoto potomstva klonovaných zvířat. Takže to by byl ten pozměňovací návrh, který bychom tam dali místo původního textu paní Liotár. Takže ještě jednou, k, abychom si to vyjasnili, zde by teda ten, ta třetí odrážka k tomu původnímu textu by měla být změněna to, co kolega Pet, tak jak Pet, kolega Petr Líze nyní přečetl. A o tom bychom tedy měli hlasovat. Dobrá. Dávám teď slovo zpravodajce. Děkuji. Já se domnívám, že se jedná o zcela zásadní záležitost. Vzhledem k tomu bych eh, vznesla námitku proti předkládání ústního pozměňovacího návrhu k, tom, k této věci. Pan předseda, dobře, takže o tom hlasovat nebudeme a přecházíme k trojce. Dobře, takže dostáváme se k 34, 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže je to schváleno. Nyní se dostáváme znovu k pozm- ústnímu pozměňovacímu návrhu 1, k pozměňovacímu návrhu 44. Jsou proti tomu nějaké námitky? Nevypadá to tak, takže můžeme takto hlasovat o tom poz- ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je přijat. Teď se dostáváme k číslu 45. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, je přijat. Budeme hlasovat o 45 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hla- končím hlasování. Takže 32 pro, 25 proti, takže je přijat. 47 budeme teď hlasovat. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ještě jednou prosím všechny kolegy, aby hlasovali. Hlasujeme o čísle 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Číslo 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je těsně přijat. Číslo 49. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. 50. Zde máme oddělené hlasování, hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, musíme zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme o první části. Hlasovali všichni, končím hlasování a stav je 34 pro, 19 proti, takže je přijat druhá část teď. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je přijat. Nyní pozmě, pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme o čísle 53. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 27 pro, 20 proti, 11 se zdrželo, takže je přijat. Nyní se dostáváme k číslu 52. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, je přijat. Dostáváme se k číslu 56. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, je přijat. 72. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat 58, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 57, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Číslo 60, kdo je pro, proti, zdrželi se je za, přijat. 59, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijat. 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. 65, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 66, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 62, dva, dvě části. Nejprve první část. Pro, omlouvá se, říkám předseda, 67. První část. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Strželi se je přijat. 68. Kdo je pro? Proti? Strželi se zamítnut. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je Zamítnut. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, je zamítnut. Zkontrolujeme 71 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 26 pro, 30 proti, takže je zamítnut. Dostáváme se k číslu 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 74. Kdo je pro? Proti? Není to jasné. Je to nějaké takové smíšené výsledek hlasování, takže budeme hlasovat elektronicky o 74. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 26 pro 25, 25. Hmm, došlo. Jsou ještě určité procento chyb, které je povolené. Takže 26 pro, 25 proti, 7 se zdrželo, takže těsně, těsnou většinou je tento návrh přijat. Nyní se tedy dostáváme k Číslo 64. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou. Hlasujeme o čísle 64. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, je zamítnut. Musí, zkontrolujeme elektronicky 64. Hlasujte, kolegové, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 29 pro, 28 proti. Takže srdečně blahopřeji kolegovi Klišli, Šlítrovi. Hlasujeme o 79. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, je přijat. 80. Kdo je pro? Proti? Musíme to zkontrolovat elektronicky. Zkontrolujeme elektronicky 80. Hlasujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. 46 pro, 13 proti, jasně přijato. Takže teď 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijat. 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijat. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 77. Kdo je pro? Proti? Je schválen. A nyní se dostáváme ke konečnému hlasování o celém stanovisku, tak jak je navrženo a budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 33 pro, 16 proti, 11 se zdrželo, takže stanovisko je přijato. Srdečně blahopřeji zpravodajce. A nyní se dostáváme ke zprávě o změně nařízení 1760 z roku 2000 o elektronické identifikaci skotu a zrušení ustanovení o nepovinném označování hovězího masa. Spravodajkou je kolegyně Sofie Okony a dnes se odchýlíme od hlasovacího seznamu, co se týká pozměňovacího návrhu 59. A budeme hlasovat o 62. kolegyně Rod Berend. Ty budeme, to se týká článku 11 konkrétně. A ne, článku 1. <laughs> Opravuje se předseda. Ano, takže toto bude odli, to se bude lišit, to se bude odchylovat od hlasovacího seznamu. Takže teď můžeme tedy zahájit Nejprve začneme směrnicí, tak, takové, takzvané malé hlasování. A zde máme nejprve k hlasování pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Ještě jednou, prosím. Hlasujeme nejprve o směrnici, to je to krátké hlasování, to je pozměňovací návrh 3 kolegyně Liotár. Takže pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je zamítnut. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je přijat. Pozměňovací návrh 4 a 5. Ti odpadají. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Teď pozměňovací návrh 2, zpravodajka, ten je stažen. Teď se dostáváme k návrhu zprávy budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže končím hlasování. 59 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Takže ještě musíme hlasovat o návrh legislativního usnesení, také elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 60 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, takže je to schváleno jasně. Tím se dostáváme k delšímu hlasování a zde začínáme C1 konsolidovaným pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. C2 teď. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, není to jasné, musíme hlasovat elektronicky o C2. Hlasovali všichni kolegové? Kolega, takže končím hlasování. 33 pro, 26 proti, takže návrh je přijat. Budeme hlasovat o návrhu C3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Musíme zkontrolovat elektronicky. Takže hlasujeme o návrhu C3 elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. 37 pro, 23 proti, jasná většina, návrh je přijat. Teď C4, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. C5, 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. C6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. C7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. C8. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. C9. Pro? proti, proti, zdrželi se, je přijat. Budeme hlasovat o návrhu 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Nyní C10. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, je přijat. 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 56, pro, proti, zdrželi se, není to jasné, takže bych to rád zkontroloval elektronicky 56. Prosím, hlasujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. 28 pro, 32 proti, takže tím je návrh zamítnut. Budeme hlasovat o Agri 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat Agri 9. Kdo je pro? proti, zdrželi se, je přijat. Budeme hlasovat o 58. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 59. Kdo je pro, proti, z, z, ne, hlasujeme o čísle 59. 58 byl zamítnut, a já jsem řekl, že vlastně budeme hlasovat odlišně, jinak, než je na, o, návr, než je na hlasovacím seznamu o, náv, o těchto návrzích. Takže teď hlasujeme o čísle 59 a navrhuji odval bych, abychom hlasovali elektronicky. Takže zahajuji hlasování, hlasovali všichni takže můj, a i Karl Schmittl, takže se můžeme konč, ukončit hlasování 18 pro, 41 proti, takže návrh je zamítnut tímto. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 5, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, je přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 61. Zda se máme oddělené hlasování. První část odpadá, takže budeme hlasovat pouze o druhé části. Překlad do francouzštiny je takový nedostatečný, je pouze částečný. Není, není zde jasné, nebylo nám řečeno, zda je to zamítnuto nebo přijato. Nepochopili jsme, zda ta první část je přijata nebo zamítnuta. pětce, paní kolegyně, jsou obě části přijaty, schváleny. A teď hlasujeme o čísle 61 pouze o druhé části. Druhá část 61. O té tedy budeme teď hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijata. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže 62 musíme zkontrolovat. Je tady vysloveno přání zkontrolovat elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 23 pro, 37 proti. Takže budeme hlasovat o Agri 11 teď. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Agri 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Agri 13, pro, proti, zdrželi se přijat. Agri 14, pro, proti, zdrželi se přijat. 64, kdo je pro, proti, zdrželi se, je zamítnut. 65, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme to zkontrolovat elektronicky, 65. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 28 pro, 30 proti, takže je zamítnut. 66, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 67 a 68 jsou stejné. Takže budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, jsou zamítnuty. Agri 15 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijat. Agri 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to zkontrolovat elektronicky. Takže Agri 16, elektronické hlasování. Končím hlasování. 36 pro, 23 proti, takže je přijat. 69, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, je přijat. 70, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Návrh je. Je to nejasné tedy, takže musíme hlasovat elektronicky o 70. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 36 pro, 23 proti, takže návrh je schválen. 71, kdo je pro? Proti? Dobře, takže je to jasně zamítnuto. 72, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnu 73 pro. Proti, zdrželi se zamítnu 74 pro proti, zdrželi se zamítnout, 75 pro, proti, zdrželi se je zamítnout, 76, kdo je pro, proti, zdrželi se za, přijat, 77 a 78, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Agri 17, kdo je pro, proti, zdrželi se návrh je přijat. Dostáváme se k Agri 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme osmdesátku elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 26 pro, 29 proti, jedno zdržení, takže návrh je zamítnut tímto. 82. Nyní kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Návrh je těsně přijat. 81, kdo je pro. Zkontrolujeme 82. Takže zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 28 pro 31 proti, návrh je zamítnut. Teď 81, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, také zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování o 81. Hlasovali všichni, končím hlasování. 47 pro, 12 proti, jasně přijato. Takže teď 83, kdo je pro, proti, Zkontrolujeme elektronicky 83. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 28 pro, 31 proti, takže těsně odmítnuto. 84, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Návrh je přijat. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92 a 93. Všech, o všech dohromady budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrž, kdo se zdržel, takže musíme to zkontrolovat. 85, 86, 8, 90 a tak dále. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 34 pro, 25 proti, takže tímto jsou tyto návrhy přijaty. 98 steht dann zur Abstimmung. Takže 88, 89, pardon. Kdo je pro? Proti? Zamítnut, zamítnut. 8. Kdo je pro? Proti? Strželi se je přijat. 99 odpadá, 100 odpadá, 101 také, 102 budeme hlasovat o 102. Kdo je pro? proti, zdrželi se, je zamítnut. Agri 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, je přijat. 103, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Agri 21, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Návrh je přijat. 104. Kdo je pro? proti. Ještě, ještě jednou, 104, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 105 teď odpadá. Takže se dostáváme k bodům odůvodnění Agri jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, je přijat potom se dostáváme ke stejné 12, hm, 13 a agri 2 a 14. Kdo je pro? Proti? Strželi se, jsou zamítnuty. 16, teď budeme hlasovat o 16, kdo je pro? Proti? Strželi se je zamítnut. 15, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, budeme hlasovat elektronicky o 15. Hlasovali všichni kolegové, končím hlasování. Čtyřicet pro, 18 proti, jedno zdržení se, takže návrh je přijat 17. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat 18. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnout. 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 21. Takže musíme hlasovat o čísle 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, je přijat. 19. Kdo je pro? proti, zdrželi se, je přijat. 24, dvě části. Ohlasujeme o první části. Takže elektronicky budeme hlasovat o 19, jestli tady někdo přeje. Takže zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. 30 pro, 27 proti, takže je přijat. 24 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, je zamítnuta. Druhá část, kdo je pro? Aha, druhá část odpadá, mi zde bylo řečeno. Nyní hlasujeme o čísle 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnout. 26, pro? Proti? Zdrželi se, zamítnout. 27, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že zamítnut. Ale budeme muset zkontrolovat, takže 27 zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 25 pro, 34 proti, nikdo se nezdržel, takže návrh je zamítnut tímto. Budeme teď hlasovat o čísle 28. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Třicet tři. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Třicet sedm. Teď budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh je přijat. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh je přijat. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 40. Oddělené hlasování. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, druhá část je zamítnuta. 41. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, musíme zkontrolovat elektronicky návrh 41. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Takže je zamítnuta 1,40. 42 teď a 44 odpadají oba. A dostáváme se tedy k číslu 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh je zamítnut. Zkontrolujeme ještě, ten, ještě návrh 45, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 30 pro, 28 proti. Takže tímto je číslo 40, návrh 45 přijat. Dostáváme se k číslu 53 a 3. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou, prosím, budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 3 a pozměňovací návrh 53 jsou stejné, takže budeme o nich hlasovat společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Jsou přijaty. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. A teď se dostáváme k návrhu zprávy tak, jak je předložen. Budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 30 pro, 15 proti, 13 se zdrželo, takže zpráva je přijata. Teď musíme hlasovat o legislativním návrhu, takže elektronické hlasování také. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 31 pro, 16 proti, 12 se zdrželo. Jetzt haben wir den. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt. A teď se dostáváme k bodu 11 na pořadu jednání. So, jetzt kommen wir zu 11. Änderung der Richtlinie 64. Takže bod číslo 11, změna směrnice Rady 64 432 EHS, pokud do počítačové databáze. Kompromis 1, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. E, konsolidovaný pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se,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 A 61. Druhá část elektronicky. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 36 pro, 25 proti. Přijato. To je tedy druhá část 1.60. A teď dál skočíme 74. Pozměňovací návrh 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 75, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 76, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 77, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kontrola 77. Dobře, elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 27 pro, 27 proti. Zamítnuto. Teď 81, kde pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 82, kdo je pro? Proti, zdržel se, Zamítnuto 83, 84, 5, 6, 7 a 8. Odpadají 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 91. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 93. Eh, Kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto. 17, kdo je pro? Proti, zdržel se. Hmm, bez výsledku, protože nikdo nehlasuje. Tak ještě jednou, 17, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 94, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 95, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 96 s ústním pozměňovacím návrhem. Máte v podkladech. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Kontrola elektronicky, prosím. Číslo 96 s ústním pozměňovacím návrhem. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 34 pro, 20 proti přijato. Teď ITRE 9. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. ITRE 10. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 26, kdo je pro? pro... A kontrola 25 -ky. elektronicky. Dobře, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 23 pro, 32 proti, zamítnuto. 26, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není jasné. Takže ještě elektronické o 26 se hlasujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 28 pro, 26 proti. Přijato. 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 108. Kdo je pro? Proti? Já nevím, jestli to je kvůli tlumočení, kde někdo nám hlasuje dvakrát, někdo vůbec. Tak 108 zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 23 pro, 32 proti. Zamítnuto. 109. Kde je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 110a. A, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? A ne. Druhá část není nutná k hlasování. Hm. Takže dále. Skočíme v hlasovacím seznamu až na číslo na stranu 14, pozměňovací návrh 35. Hlasujeme o 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 137. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 36 teď. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Zamítnuto. A kontrola 36 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? A končím hlasování. 27 pro, 28 proti. Těsně zamítnuto. 9, 8. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato? Třicet osm. Na sto třicet osm, pardon. Sto třicet osm. Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 38 teď. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 140. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 100, eh, 41, eh, kdo je pro? 143. 143, pardon, omlouvá se pan předseda, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 142, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 147, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 45b, kdo je pro? Proti? Přijato. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 148. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 150. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 151. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 100... A ne, 47. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto, 154, a ne, tak kontrola 47 nejprve, elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování, 30 pro, 26 proti. 47. přijata. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 155, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. ITRE 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. ITRE. Ale kontrola ITRE 3, dobře. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 32 pro, 24 proti, přijato. ITRE 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 49. Kontrola ITRE 4. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 33 pro, 23 proti. Jasně přijato. 49 a ITRE 5. E, o nich hlasujeme společně. Kde pro? Proti? Zdržel se? Přijaty. A teď první část e, trojky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 50 a 51 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 52 a 53 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 9.1. Kontrola 52 a 53 a 50 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 28 pro, 28 proti. Zamítnuto. Deve 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pětka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Šestka, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Sedmička, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 54, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Osmička, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Devítka, kdo je pro? proti, zdržel se přijato. A teď tedy eh, závěrečné hlasování o předloženém návrhu. Elektronicky samozřejmě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 49 pro, 1 proti, 6 se zdrželo. A teď hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Kdo je eh, pro, tedy elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 48 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Takže srdečně přejeme paní zpravodajce. A teď jdeme dál. Teď tedy bod 13. To znamená voda. Spravodaj Richard Zebr. A jdeme na to. 24. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 25. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Pety 6. To nemusíme hlasovat. A teď konsolidovaný pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pety 9a, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? zdržel se. Přijato. 34, e, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pety 19, nic. 35, e, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Samítnuto. Pety 16, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 36, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 37, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 38, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pety 12 a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 Proti? Zdržel se. Přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 95. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 45. Kdo je pro? 45 uděláme elektronicky. Přejete si to? Ne, a ne, aha, 95 chcete elektronicky. No dobrá. Hlasovali všichni? 95, ano. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 24 pro, 30 proti. Zamítnuto. 45, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato, 48, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Není jasné, takže 48. elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 29 pro, 24 proti. Přijato. 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kontrola 49, dobře. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 30 pro, 21 proti. Přijato.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 A ITRE 18, elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 27 pro, 25 proti. Jak říkám, 25 proti. To je ale výsledek, no, ale 27 pro, 25 proti, takže přijato. 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kontrola 52. Dobrá, rádi uděláme. Eh, hlasovali všichni tedy? Je to elektronicky. Končím hlasování. 24 pro, 26 proti, 40 se zdrželi. Jasně zamítnuto. 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pety 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 55, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 57, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 58, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 59, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. ITRE 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 60, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 62, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 63, kdo je pro? Proti zdržel se. Přijato 64 ve třech částech. První část, eh, kdo je pro? Proti zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti zdržel se. Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti zdržel se. Liberálové jsou někde mezi nebem a zemí, že ano? Tak budeme muset ještě jednou elektronicky, no. Takže hlasujeme o třetí části čísla 64. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. E, třetí část přijata. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijatom.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 72 má dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. A kontrola druhé části čísla 72. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni kolegové. Končím hlasování. 21 pro, 32 proti, zamítnuto. To byla tedy druhá část čísla 72, 79, dvě části, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se kontrola elektronicky. 79, první část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 30 pro, 25 proti. Přijato. Druhá část čísla 79. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Přijato. Pety čtyři. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. ITRE 14. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 75 dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro?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 Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pety 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pety 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pety 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pety 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pety 18. Kontrola pety 15. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Pety 15 zamítnuto, pety 18. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Teď trošku skočíme. ITRE 1. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Konsolidovaný návrh 5, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 88, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Konsolidovaný návrh 6, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. I 23, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 93, kdo je pro? Proti, zdržel se, Zamítnuto. ITRE 26. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Prosím, Ines? Ano, hlasovali jsme. Ano, je tam plus, všechno je v pořádku. Konsolidovaný návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 96 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Teď 101. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. ITRE 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. ITRE 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 106. Dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato? Druhá část? Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto? 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato? 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato? 112. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato? Pety 21. Kdo je pro? proti, zdržel se. Přijato. Pety 12b, kdo, eh, to nemusíme hlasovat, I ITRE 10. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 113, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. I ITRE 11, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 114, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 115, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pety 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pety 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 116. Ne, ITRE 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. ITRE 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 118. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 118 elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 28 pro, 27 proti. Jasně, zcela jasně přijato. Takže 5 10. Kdo je pro? Zdržel se? Přijato. 5 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 8, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 121, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 94, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 123, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 124, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 125, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 126, kdo je pro? Proti zdržel se. Ne, nejasné. Kontrola 126 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 23 pro, 31 proti. Zamítnuto. 129, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Dva. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Tři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Šest. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Sedm. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, úvodní ustanovení, pety 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11, kdo je pro, proti, Kontrola jedenáctky elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 27 pro, 27 proti. Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. ITRE 5, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 16, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 17, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 18, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 19, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 20, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 21, kde pro? Proti zdržel se. Přijato 22. Kdo je pro? Proti zdržel se. Přijato 23. Kdo je pro? Proti zdržel se. Přijato. A teď závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ještě tři chybí. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 53 pro 0, proti 0 se zdrželo. Srdečně blahopřejeme eh, Richardu Zébravi, našemu eh, odborníku na vodu, k takovému to úspěchu. Teď tedy bod 14 na pořadu jednání. Opět kolega Zebr. Eh, obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem v závorce zneužívání trhu. A tady začneme hlasováním o 21, 23, 24 a 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Čtyřka, kdo je pro? Proti? Ještě jednou, kdo je pro čtyřku? Proti? Zdržel se? Přijato. Pět, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato, 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 26, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 27, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 28, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 29, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 7, kdo je pro, Proti? Zdržel se. To bylo nejasné. Takže kontrola elektronicky čísla 7. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 34 pro, 15 proti, přijato. 8. O tom nemusíme hlasovat. Ehm, teď tedy číslo 30, 31, 32 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 34. 35. A dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti?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 Zamítnuto 48, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 49, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 51, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Úvodní ustanovení 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto Jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. A teď 17? Eh, ne, 15. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Teď tedy 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. A teď závěrečné, závěrečné hlasování, které bude elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 44 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Srdečně blahopřejeme Richardu Zébrovi. Takže děkuji vám všem kolegové za soustředěnou práci a nyní se dostáváme k bodu 15 našeho pořadu jednání a jak jsem oznámil, tento bod se nebude konat s vyloučením veřejnosti, ale bude to veřejná schůze, tedy k tomuto 15, bodu 15. Proto tedy Můžeme zahájit rozpravu. Jde o změnu směrnice 2536 ES o uznávání profesních kvalifikací a nařízení o administrativní spolupráci prostřednictvím informačního systému o vnitřním trhu. Je, je tam hodně věcí v tom obsaženo v tom návrhu. So, und allererstes möchte ich... Takže bych chtěl poprosit naši zpravodajku Anja Vars Weisberger, aby nám uvedla tuto problematiku. Ano, děkuji, pane předsedo, milý Matyasi. Je to opravdu velmi napínavé téma a proto jsem považovala za důležité abychom to o tom mohli diskutovat za přítomnosti veřejnosti, abychom vlastně dělali takovou první obecnou výměnu názorů. Potom v červenci by měla být ta zpráva přeložena, takže budu ráda potom s, další, kolegy diskutovat o obsahu EU. nebo občané EU dnes nevyužívají pouze volného pohybu osob, ale také volného poskytování služeb. A co se týká profes, výkona, výkonu profesní činnosti v jiných státech, tak využívají také mobility toto je velmi důležitá výhoda Evropské unie. Je to tak, že pouze z 20 případů, kdy se vlastně nesprávně používají eh, národními orgány tyto předpisy, takže 20 případů v souvislosti souvisí tedy s těmi eh, případy uznává, vzájemného uznávání profesní kvalifikace. A to je samozřejmě také bod, my, my bychom chtěli tedy provést určitou revizi této směrnice a chtěli bychom vlastně dále podpořit eh, roz, růst a mm, pr- rozvoj pracovních míst, také tedy zvýšit mobilitu a to zjednodušením a urychlením těchto procesů. A ta revize by měla přispět právě k tomu, aby se, mobi- aby se zvýšila mobilita. Je to také důležité k boji proti černému, černým tedy nelegálním pracovním místům právě v době velmi vysoké nezaměstnanosti mladých lidí. Je velmi důležité, aby mladí lidé měli možnost také pracovat nebo najít tedy pracovní místa v jiných členských státech Evropské unie. Tato zpráva nebo tato revize by se bude projednávat ve výboru pro vnitřní trh, ale co zajímá nás, jak, nebo co je pro nás obzvláště důležité, pro nás výbor, tak v tom našem stanovisku je zaměřit se tedy na aspekty zdraví eh, spojeného s, nebo s zaměstnanců ve zdravotnictví. Zde máme dva aspekty, jednak tu mobilitu, kterou bychom chtěli podpořit, ale potom zde máme také bezpečnost pacientů, která je samozřejmě také důležitá, protože tito zaměstnanci ve zdravotnictví musí tedy eh, mít jasná, jasnou kvalifikaci a proto proto, aby byla také zajištěna bezpečnost pacientů. Směrnice obsahuje sedm odvětvových nebo odvětví eh, zaměstnaneckých, které se uznávají automaticky. Z toho máme šest profesí ve zdravotnictví. To se, a proto to jsou farmaceuti, lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé, veterináři a zubní lékaři toto automatické uznávání diplomu nebo osvědčení o vzdělání vyžaduje tedy vyšší ko- koordinaci. Jsou zde určité minimální požadavky tedy na vzdělání, které musí být splnění. Jde tedy o koordinaci těchto minimálních požadavků. To by mělo být také jasně vyjádřeno v, ve druhém stanovisku právní služby, že se tedy jedná o minimální koordinaci. Co se týká konkrétních zdravotnických profesí, tak bych chtěla říci nejprve něco k lékárníkům, farmaceutům. Je zde v článku 21.4 ta ustanovení o třech letech, kde je uvedeno, že členské státy nejsou vlastně eh, uznává doklady o dosažené kvalifikaci uvedené které jsou vydávány státními v jiných členských státech a musí. Nejde tedy o zakládání hm, tě, musí tedy dokázat ti farmaceuti, že pracovali nejméně tři roky v některém členském státě Evropské unie a než by si mohli případně otevřít vlastní uh, lékárnu. Komise říká, že zde jde o určitou diskriminaci, ale na jedné straně je potřeba zaměřit se na bezpečnost pacientů, ale potom také na mobilitu. V mnoha členských státech je to tak, že jsou určité licence nebo sebou určité regionální kvóty, které musí být splněny, ale není to tak ve všech členských státech. A protože a proto je právě tato klauzule, toto ustanovení velmi důležité, protože je důležité pro bezpečnost pacientů, aby právě lékárníci, farmaceuti tedy znali ty náro- nejdříve ty národní systémy a léky, než případně mohou tedy pracovat v jiném členském státu Evropské unie. Proto je zde ten požadavek minimálně tříleté praxe, tříleté práce v, v tom konkrétním státě členské unie. Zde bylo provedeno určitě určité hodnocení. Je zde také rozsudek Evropského soudního dvora v tomto smyslu, ale podle mého názoru neexistuje konkrétní odpověď na tuto otázku. Leží nám na srdci bezpečnost pacientů. Dále je ve směrnici uvedeno, že lékárnici musí mít povinnou šesti měsíční eh, praxi po prak teoretickém vzdělání na univerzitě. To je tedy požadováno v jednotlivých členských státech, tak aby vlastně tuto stáž mohli také určitě flexibilním způsobem absolvovat. Je to určitý problém pro Finsko, Švédsko, Spojené království a pro některé další členské státy, kdy si tedy klademe otázku, proč vlastně musí tato praxe šesti šestiměsíční být provedena na konci a proč zde není zavedena větší flexibilita. Potom u lékařů je zde určité odstup, je zde tedy povinná šestileté vzdělání nebo 5000 a 5500 hodin, nebo pětileté studium, a šestileté studium a 5400 hodin a potom také samozřejmě na základě zaj- kvality, zajišťování kvality ve vzdělávání. Je to tak, že je tam vlastně a nebo nebo a těch 5400 hodin, tak aby ten počet hodin byl zajištěn, aby to vzdělání bylo skutečně kvalitní, když už bychom to chtěli snížit na 6 let na 5 let, tak by tam byla zachována povinnost těch 5500 hodin. Pro lékaře tam se ten návrh komise nemění, tam základní vzdělání 5 let. Zubní lékaře tedy se konkrétně hovořím. A potom u zubních lékařů ta, ty hodiny, ten počet těch hodin není takto stanoven. Uh, je zde také určitý, to je usnas, ustanovení rad, usnesení Rady zubních lékařů, kde se uvádí, že kromě té, toho pětiletého vzdělání by ještě měla být povinnost pěti tisíc hodin praxe, tak aby byla zajištěna bezpečnost pacientů a kvalitní lékařská nebo zubní tedy péče. Nyní se dostávám k velmi obtížnému bodu, který, kterým se budeme určitě zabývat ještě déle. To je otázka zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. Zde jsou určité požadavky vzdělávání des, z deseti let prodloužení na 12 let, tedy školního. Školní. A tento bod je takový sporný. Je to tak, že to jsou jediné, je to jediné povolání, kde se tedy probíhá to automatické uznávání a kde je definován no takto to délka toho vzdělávání. U těch ostatních zaměstnání, jak jsem hovořila o těch zubních lékařích, tam se předpokládá určitá úroveň délka vzdělávání a u jiných profesí jsou požadavky na vzdělání samozřejmě, ale není tam není žádné zaměstnání, kde je předepsáno délka obecného, všeobecného vzdělávání. Je jasné, že musí mít tu odbornou přípravu, ale u těch jiných povoláních neexistují předpisy pro délku všeobecného vzdělání, tedy kolik let musí strávit eh, celkem ve škole. Samozřejmě, že chceme zlepšovat kvalitu zdravotní péče, ale moje otázka, kterou kladu komisi, je, jak můžeme zajistit kvalitnější péči tím, když se zde hovoří o všeobecném vzdělávání, tedy tam, kde se studují historie, Němčina, prostě jazyky a tak dále, tedy hovoří se o všeobecném vzdělávání, ale vůbec se nezabýváme vlastně kvalitním obsahy, kvalitními obsahy toho vzdělávání. V příloze je také, nebo v té směrnici je také příloha, která se zabývá obsahem toho vzdělávání. Tato příloha je však velmi zastaralá a v každém případě musí se provést její, její revize. V tom k tomu ještě komise nepředložila žádný návrh, ale navrhla akt v přenesené pravomoci. Uh, tak, aby vlastně obsahy toho vzdělávací obsahy byly upraveny, a to nejen ze strany komise. Já zde hovořím jménem všech frakcí, domnívám se, že se musíme tímto tématem zabývat a aktiv přenesené působnosti, na ně se díváme relativně kriticky. Takže snažíme se zlepšovat kvalitu vzdělávání, ale zabýváme se zde pouze tím všeobecným vzdělávání a nikoli v těmi konkrétními obsahy v té, v tom, v té příloze. To je tedy první bod, který bych kritizovala, protože jsou také různé tradice vzdělávací v Evropě všeobecné. Nemůžeme tedy to takto ze všeobecně. Také rozdílná délka prázdnin, například jednotli, různá délka školní, povinné školní docházky. Máme rozdíly také u povinnosti návštěvy mateřských škol, například v Řecku, na Kypru, v Lotyšsku je povinná, tato v jiných zemích ne a tak dále. Máme také velké rozdíly v těch eh, pravomocích, v kompetencích. Samozřejmě říká se, že požadavky se zvyšují, ale kompetence, ty schopnosti, které musí mít ošetřovatelky zdravotní sestry v praxi, to si řeší jednotlivé členské státy a také jsou poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. V některých se požadavky zvýšily, v jiných zase ne, čili jsou zde poměrně značné rozdíly. Dále máme také velké rozdíly ve vzdělávacích systémech, ve školských systémech je zde usnesení z listopadu 2011 Evropského parlamentu, kde se zdůrazňuje, že je takzvané duální kde se zmiňuje duál, takzvané duální vzdělávání a tam jsme požadovali, aby se započítali ty časy, které tedy jsou uh, uvedeny v tomto, nebo které se započítávají do toho duálního systému. Co to vlastně je hovoř, hovořilo se, on, bylo to dobře vyjasněno na slyšení v výboru pro vnitřní trh. Například to existuje v Lucembursku, v Nizozemsku, tento systém duálního vzdělávání také v Německu. Potom je ale mnoho zemí, kde tato duálnost, tato paralelnost nebo vlastně na rozdíl od univerzitního vzdělání, kde se mohu být vlast, kde je vlastně jasné spojení s těmi s tím zaměstnavatelem, to znamená například, kdy jsou jednak studují a jsou zapojováni ale do praxe, v, jsou v univerzitním vzdělání jsou to dva bloky, které jsou na, od sebe naprosto oddělený, takže toto pře, propojení také vlastně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Uh, v zemích, ve kterých existuje tady tento duální systém vzdělávání, je také poměrně nízká nezaměstnanost. V některých zemích Například v Rakousku nezaměstnanost mládeže je asi 8,6%, v Nizozemsku 9,3%, v Dánsku 15%, v Německu je to pod 8,9%. Eh, v současné době jsme vedeme hodně diskusy o růstu, jakým způsobem zajistíme v Evropě růst a právě v rámci této diskuse vedli jsme také v rámci jednotlivých frakcí se projevují snahy, aby tento duální eh, dvoj, duální systém vzdělávání byl přenesen i do jiných členských států, protože s tím dosahujeme značných úspěchů pro mě důležité, abychom touto harmonizací, tímto vzájemným uznávání, nebo aby to nevedlo k tomu, že tyto národní eh, úspěšné modely by vlastně nemohly dále existovat, že bychom potom měli pouze univerzitním vysokoškolské vzdělání, které jako takové přináší také určité negativní stránky. Například Velká Británie udělala špatné zkušenosti s tímto čistě univerzitním vzděláváním. Je to tak, že určitý podíl ošetřovatelů, kteří vlastně nedožadovali žádné vzdělávání, vlastně určitým, protože samozřejmě i univerzitní vzdělání vede k tomu, že studenti se potom také chtějí pracovat spíše v řízení, v managementu, ale samozřejmě potřeba, aby to jejich vlastní obsah toho vzdělávání byl také velmi kvalitní. A tak, takže musíme určitým způsobem také toto zohledňovat. Potřebujeme paralelnost těch jednotlivých systémů, jednotlivých požadavků a podle mého názoru určitá minimální harmonizace v tomto směru by byla tou správnou cestou, kterou bychom se měli vydat. Určitá minimální harmonizace znamená to, že vlastně teprve potom by tedy vlastně, pokud toho bude dosaženo v jednotlivých členských státech, tak potom se může i ta mobilita zvýšit. Já bych vlastně nechtěla, aby zase ta cesta některým členským státům, ve kterých ty, ve kterých ty systémy jsou dobré, se uzavřela. Takže min, minimální požadavky, minimální harmonizace, to by bylo to řešení, které bych chtěla navrhnout. Teď ještě stručně k některým dalším bodům, pokusím se to zestručnit. Profesionální průkaz, profesionální pas, chtěli bychom zjednodušit a urychlit ty postupy, takže to vítáme, ale musím říct, že v návrhu komise jsou obsažené určité lhůty, které se mi zdají příliš ambiciózní. Čili když nějaký členský stát by během této lhůty nevydal rozhodnutí ohledně uznávání profesní kvalifikace, tak by to znamenalo, že to schválení nebo to ten by vlastně vzniklo jaksi fiktivně a právě ve zdravotnictví by to mohlo být velmi problematické, protože tam vlastně je naprosto nutné, nezbytné prokázat kvalitu eh, té profese. A předposlední eh, bod, eh, mechanismus, mechanismus varování, to je také velmi důležité. Nemělo by se to praktikovat pouze v jednom členském státě a ne, tak měly by být určité mechanismy, které by eh, vlastně způsobily to, že za tři, do tří dnů by měly tyto informace být poskytnuty i do jiných eh, členských států, tak aby tento mechanismus varování zajistil bezpečnost pacientů a znalosti jazyků. To je samozřejmě také důležitý bod. Právě ve zdravotnictví je důležité, abychom měli eh, dobré, rozsáhlé znalosti jazyků takže musíme zde samozřejmě to také souvisí s tím uznáváním profese, aby probíhalo určité testy, přeskoušení, znalosti jazyků, také or- je samozřejmě důležité mít ty odborné znalosti, ale také znalosti jazyku, čili potřebujeme efektivní přeskoušení, e, testy jazyku a přístup pacientů, tak abychom pacientům nebo ve směrnici je tedy uvedeno, aby se zajistil částečný eh, přístup eh, v některých, který odpovídá požadované kvalifikaci v určitých členských státech. Zde musíme říct, že to musíme velmi kriticky prověřit, zejména u těch zdravotnických profesí a zda by tedy tyto to, tím se také zabývám v té své zprávě. A na závěr ještě delegované právní akty, na to se díváme velmi kriticky, zejména tedy také, co se týká obsahů těch vzdělávání, to musí být spíše záležitost legislat, tvůrců legislativy tedy, aby se tímto zabývali, takže na to se dívám velmi kriticky. Těším se nyní na diskusy se stínovými zpravodají. Toto považuji tedy za první výměnu názorů. Potom budeme pokračovat i v individuálních dialozích. V některými z kolegy, jež jsem eh, diskutovala a těším se na další spolupráci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně, za váš stručný úvod. A teď se dostaneme k dalším stínovým zpravodajům. Nejprve Mario Pirlo. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych velice rád poděkoval paní kolegyni. Odvedla vynikající práci a teď nám tady zcela jasně nastínila veškeré obtíže, s nimiž se musí ve své zprávě potýkat. Jak řekla, už proběhla výměna názorů ve Štrasburku, my jsme společně mluvili. Návrh Evropské komise, který se věnuje odborným eh, kvalifikacím, je podle mého názoru vyvážený. Jsou tady nové prvky, nové záležitosti, které se již objevily v zelené knize. A nyní se promítají do tohoto legislativního textu. Já se domnívám, že je možné s nimi souhlasit, protože nám umožňují překonat dosavadní překážky, které ve skutečnosti eh, přetrvávaly. Evropská komise hovoří o dočených eh, kvalifikacích a profesích a umožňuje rychlejší uznávání kvalifikací a práci zpočátku alespoň na eh, dočasném základě. Pokud jde o eh, bod 157, tady je ta možnost jediného kontaktního místa, z něhož je možné získat veškeré příslušné informace. To je, myslím, velice mm, důležité. Lidé se tak mohou dozvědět na jednom místě, jaké veškeré požadavky musí splnit. Kromě toho onlineová verze takového kontaktního místa je rovněž velice dobrý nápad a umožní to celý systém zjednodušit. Kromě toho lidem bude mnohem jasnější, co se od nich očekává a posílí to mobilitu v Evropě a zlepší to fungování vnitřního trhu. Tato směrnice je tudíž velice relevantní pro spotřebitele Členské státy tak budou mít možnost také revidovat standardy, které se týkají eh, příslušných profesí a budou moci mm, reagovat na obavy veřejnosti, například pokud jde o dostatečné jazykové znalosti a vybavení odborníků, a nebo pokud jde o ten systém včasného varování eh, zejména co se týče eh, zdravotnictví. Pokud jde o ten systém včasného varování, zejména v mm, oblasti zdravotnictví, tak je to důležité u lidí, kteří eh, v tuto chvíli mají svou kvalifikaci automaticky uznávanou. A takto veřejnost eh, bude mít jistotu, eh, že tito pracovníci mají příslušné znalosti. Jsou známy případy, kdy lékaři už eh, neměli eh, možnost eh, pracovat ve své zemi a odcházeli tudíž do zahraničí a v takovémto případě je důležitý ten systém včasného varování, proto ho podporuji. Myslím si, že zajišťuje a dává jisté záruky občanům. To jsou věci, o kterých jsme mluvili již v minulosti a které se teď projevují a objevují v tomto návrhu stanoviska. na kterém jsem se eh, měl možnost také eh, podíva, eh, podílet a zároveň se to objevuje také materiálu, který schválil na plenárním zasedání již v minulosti Evropský parlament. Takže tento prvek se zde objevuje znovu a to je velice dobře. Souhlasím s minimálními požadavky na vzdělání, zejména v případě zdravotních sester a ošetřovatelů a v, případně, a v případě porodnictví, porodních asistentek. Je dobré, eh, že eh, jsou tady minimální standardy také pro odborné vzdělávání. Je to určitě dobrá věc. Každopádně je to naprosto nutné, pokud chceme zajistit eh, dobrou mobilitu těchto odborníků po Evropské unii. V Itálii odborné vzdělávání porodních asistentek, zdravotních sester a ošetřovatelů je na vysokoškolské úrovni. Takže po absolvování 13 let od obecného vzdělávání je možné přejít na univerzitu a studovat tam ku příkladu porodnictví. V této směrnici se hovoří pouze o 12 letech základního všeobecného vzdělání. Itálie tedy již nyní vyžaduje vzdělání mm, delší, 13 leté. Ty údaje, které jste uvedli, pokud jde o nezaměstnanost, to jsou údaje nesmírně zajímavé a možná, že půjdou směrem dolů, Eh, protože, jak uvádí Zelená kniha, to už je poslední věc, kterou chci eh, zmínit, Zelená kniha předpokládá eh, vytvoření dalších pracovních míst nebo zaplnění stávajících pracovních míst, což by mohlo jistě pomoci v boji s nezaměstnaností, zejména v případě lidí se zdravotnickým odborným vzděláním. Takže já doufám, že budeme mít nadále k dispozici aktuální informace a údaje, které se této směrnice týkají. Myslím si, že společně s výborem IMKO se nám podařilo posunout věc eh, dopředu. Jsme v kontaktu eh, s komisí, chápeme, jaké problémy tady jsou, ale myslím si, že je potřeba o nich dále diskutovat. Každopádně není možné dovolit různé normy a standardy v jednotlivých členských státech. To je eh, zjevné a na to nesmíme zapomínat. Jinak plně souhlasím s tím, eh, co komise předkládá. Myslím si, že i zpráva paní zpravodajky je velice kvalitně. Podpoříme ji. Děkuji. Jako další Frida Prepholz, prosím. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Ze všeho nejdříve mi dovolte vyjádřit mou vděčnost paní zpravodajce, paní Weiss Gerberové, za to, eh, jakým způsobem hovoří o těch kritických bodech. Eh, uznávání odborných kvalifikací je velice důležité téma. Eh, v rámci tedy práce našeho výboru, ale je to zároveň téma velice komplexní. Profesní mobilita, zejména pro zdravotníky a ušetřovatele, je velice důležitá věc a vyžaduje, abych, aby náš eh, výbor zaujal dlouhodobý přístup vzhledem ke stárnoucí populaci a nedostatku pracovníků na trhu práce. Ale rovněž je potřeba podívat se na vysokou míru specifičnosti sektoru zdravotnictví. A právě proto je stanovisko našeho výboru velice důležité. Paní Weisgerbrová velice správně řekla, že východisko musí být vždy potřeby, eh, potřeba eh, pacientů a jejich bezpečnost. Paní zpravodajka hovořila o velice zajímavém eh, slyšení výboru IMCO 25. dubna. A já si myslím, že toto slyšení nám poskytlo mnoho příležitostí k reflexím a já jsem si jistá, že velice důležitým způsobem ovlivní eh, výsledné stanovisko našeho výboru. Dovolte mi k tomu dodat, že prvotní výměna názoru vlastně už proběhla, ačkoliv musím říci, že ještě včera jsem měla trošičku nejasno v tom, o čem budeme dnes mluvit. Já jsem slyšela o tom stanovisku právních služeb, ale ehm, podle toho, co jsem dnes slyšela, chápu, že můžeme očekávat jakési eh, vyšší vyjasnění tohoto celého procesu. Takže v podstatě já se omezím na několik málo komentářů a jistě se k těm tématům vrátíme. Nejprve tedy rozšíření požadavků na školení, na vzdělání eh, ošetřovatelů a porodních asistentek z 10 let na 12 let. Podle toho, co uvedla komise a právní služba, rozumím to, že 24 z 27 členských států de facto už aplikuje ten 12-letý požadavek na to základní vzdělání. Takže možná bych se komise zeptala, můžete nám říci, které tři členské státy to neaplikují, tento standard? A můžete nám říci, proč zatím tento systém zde nebyl prosazen? A můžete nám třeba naznačit, jaké problémy by to mohlo znamenat, pakliže schválíme toto rozšíření? Jak toto komise hodlá hodnotit? Eh, rozveďte to trošku, prosím. Článek 4, ta, eh, ten profesní průkaz, to je další téma, které toto slyšení řešilo velmi dopodrobna. Pokud to správně chápu, eh, existují zde velké obavy, zejména vzhledem k tomu, že takovýto průkaz by nikdy nemohl nahradit ten proces uznávání kvalifikací. A pak jsou tu také otázky, kolik to bude stát, že ano? Takže opět i zde potřebujeme vysvětlení z vaší strany. Za další, a to opět zaznělo na slyšení, Máme zde i určité otázky o tom částečném uznávání, eh, protože ono je velice složité definovat situace, eh, se kterými se setkávají eh, odborní pracovníci v sektoru zdravotnictví. Jeden z odborníků na slyšení řekl, že částečné uznávání a částečný přístup by musely být řešeny případ od případu, protože je velice složité obecně řečeno k tomu zaujmout nějaký praktický přístup. Závisí to hodně na těch praktických problémech přímo v terénu. Podobně by se jako východisko mělo brát, mě, měl brát názor odborníku, takže i to je něco, čím se musíme dále zabývat. A nakonec bych byla velmi vděčná, kdyby se mohlo více hovořit o tom uznávání jazykových znalostí článek 53 eh, je úvodní ustanovení 19. Musíme i nadále zdůrazňovat, jak je důležité, aby lékaři byli schopni komunikovat s pacienty. Ono to je docela zásadní požadavek, že ano, aby ta praxe fungovala. Ehm, to se uznává i mezinárodně a máme i konec konců judikaturu eh, Soudního dvora Evropské unie, který tento princip uznává. Je to případ Haim a rozsudek v něm jasně říká, že pakliže lékaři mají komunikovat se svými pacienty jako úřady, tak je tato efektivní komunikace otázkou veřejného zájmu. Jinými slovy, komunikační schopnosti musí být tím nejmenším, nej, největším společným jmenovatelem vlastně veškerého takovéhoto jednání. Například v Belgii se hovoří o schopnosti komunikovat v cizím jazyce vylo, vyloženě v legislativě o právech pacientů. Takže to je velmi důležité téma, je to velmi důležitý požadavek v mnoha členských státech. Samozřejmě o tom se můžeme bavit Mluví se o tom v, v, ve Velké Británii, Nizozemsku, Rakousku a v dalších zemích, kde se pořádají jazykové testy pro takovéto pracovníky. My jsme přesvědčeni, že kromě těch testů a školení na kompetence jazyků mělo by být toto uznávání součástí i systému vzájemného uznávání kvalifikací. Mně se moc nelíbí ta, nebo mně se vůbec nelíbí ta forma, kterou tam máme momentálně, ta formulace a doufám, že komise se na to zaměří a vypracuje zlepšený, vylepšený, přepracovaný návrh. Takže opět, toto je zatím pouze provizorní seznam témat, která mě připadají důležitá. Těším se na další spolupráci a budu se těšit eh, na další spolupráci eh, jedn, bilaterálního jednání s paní Weisgerbrovou. Pan Petr Líze, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji paní Weisgerbrové za její úvod a za odvedenou práci. Eh, to, co řekla Aňa, chci podpořit. Je to návrh velice důležitý a náš výbor je konec konců výbor pro, země, pro životní prostředí a zdraví, což znamená, že se musíme zabývat i lékařským povoláním jako takovým. Já chci podtrhnout jednoznačně to, eh, co bylo řečeno v tom sdělení právní služby. Jde o minimální harmonizaci, minimální úroveň harmonizace. Eh, když si poslechneme ten příklad lékárníků například, eh, já jsem tady studoval medicínu, ne lékárnictví, ne farmaci, ale já si myslím, že dobrý argument je, že by se během studia měla posílit složka praxe a nemělo by to být nejprve teorie a potom praxe. Já vůbec nechápu, proč to komise takto říká. Například ta praxe z eh, Velké Británie, Finska a Švédska, eh, že by se rozdělila, eh, pardon, že ta, která je rozdělena během studia, by se měla zrušit. To já zkrátka vůbec nechápu. Konec konců máme princip subsidiarity a měli bychom se samozřejmě snažit Eh, dělat věci uznatelnými, že ano, pakliže eh, jsou také nějaké nedostatky kvalitativní, tak je potřeba to nějak řešit, ale vysvětlete mi, prosím vás, někdo, jaký je ten nedostatek toho systému finského, švédského a britského, eh, že ta praxe tady není na konci studia, ale během něho. Já nevím, co na tom vidíte, protože na mnoha politických fórech se právě tento systém považuje za smysluplnější s obou dvou. K tématu lékaři Opět podporuji to, co říkala Aňa o tom systému včasného varování. E, já si myslím, že pakliže doktor v jedné zemi ztratí aprobaci nebo ji, nebo ji vrátí, protože mu hrozí, že o ní přijde, tak je potřeba to sdělit všem ostatním státům e, předseda Matias Grote ví dobře, o čem mluvím. My jsme měli v nedávné době v Německu jeden případ nizozemského doktora, e, který vrátil aprobaci v Nizozemsku a v volebním okrsku pana předsedy i mém klidně dál lékařil. Eh, a je skandální, že tyto věci v Evropě nejsme schopni kontrolovat. Je potřeba zajistit rychlejší výměnu informací a v tomto směru je návrh komise velice dobrý. Jako Aňa vidím problematickou tu věc s těmi eh, lhůtami a automatickým uznáváním. Eh, někdy je zkrátka potřeba mít o dva, o tři dny více času, aby se to všechno eh, uznalo, než toho člověka vypustíme na veřejnost, aby se tak řeklo. Ehm, porodní asistentky, sestry a zdravotníci. Eh, zde musíme opět zdůraznit, že jde o minimální harmonizaci. Pakliže v Itálii je to 13 let to základní vzdělání, dobrý, není problém. Já nevím, proč bychom my z Evropy měli Italům předepisovat, že to musí být jenom 12 nebo jenom 10 let nebo cokoliv dalšího. Ale v jiných zemích, a k tomu patří i Německo, máme možnost po deseti letech obecného vzdělání přejít na vzdělávání právě zdravotnické. A já jsem jednoznačně toho názoru, že člověk nezačíná od maturity. Já jsem ve své praxi e, poznal mnoho zdravotníků, zdravotních sester, kteří neměli maturitu, ale přesto odváděli skvělou práci. Já nevím, eh, jestli jsou nějaké případy, a jestli ano, tak mi řekněte, kdy došlo k tomu, že tím, že někomu chyběla maturita, se zhoršila kvalita péče. Já nevím, když máme nějaké sestry, já nevím, třeba které z Lucemburska jdou do jiné země, kde zhoršovali kvalitu péče, protože neměli maturitu. Já nevím, já si to představit nedovedu, ale když mi to jmenujete, tak uznám, že to existuje. Ehm, my chceme tu úroveň teď nastavit tak, že je možné do toho vzdělání přejít pouze s maturitou, což znamená, že budeme mít automaticky jed, jeden stupeň pod tím, nějaké asistenty pečovatelů, kteří nebudou mít maturitu nebo nebudou vlastně vůbec mít vzdělání, ale kteří budou e, pečovat o pacienty. Ve Velké Británii je tu ta komise pro e, rovnost pohlaví a lidská práva a ve zprávě této komise se říká, že přesně toto se v Británii stalo a je to velký problém, protože tam mají naprosto nekvalifikované pečovatele, kteří ale pečují o pacienty. A já si nemyslím, že to je něco, co bychom měli podporovat. A proto si myslím, že v této věci by se návrh komise měl opravit. A poprosil bych Aniu, aby vypracovala přesný návrh, který ty členské státy, které mají vyšší vstupní úroveň, nebude nutit k tomu ji snižovat, ale který zároveň umožní aby se zajistila, eh, aby se zajistila orientace na kvalitu vzdělání toho zdravotnického, ne na kvalitu vzdělání toho obecného, že ano. Eh, děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Eh. Děkuji kolegu Lízemu. Cel. Leší nám zde samozřejmě zde nám leží na srdci kvalita lékařské služby, když pracují v zahraničí. tento případ, o kterém si hovořil, způsobil skutečně na lokální úrovni velké znepokojení, takže opravdu potřeba, když v nějaké zemi má ten eh, lékař problémy nebo pracovní, aby ty informace byly, co se týká vzd- od oboru vzdělávání, té školní výuky já tedy jsem z Německa, z členského státu. A co se, co se týká tedy toho návrhu komise, je tedy v Německu nadále možné nebo to vzdělávání, nebo je tedy, bude tedy možnost toto vzdělání nadále takto praktikovat podle návrhu komise, ano nebo ne. Takže ještě jednou bych udělil zde slovo právní službě a potom komisi, aby nám na toto odpověděla. Yes, thank you very much. Děkuji. My to vidíme tak, že eh, jakmile jsou uspokojeny a splněny některé minimální eh, požadavky na vzdělání, na to obecné vzdělání, tak eh, odborné vzdělání může mm, běžně, běžným způsobem následovat. Pokud zvýšíme ten harmonizovaný základ na 12 let, tak už nebude možné, aby Německo přiznávalo kvalifikaci, tak jak je to nyní podle přílohy 5. E, týká se to především zdravotních sester nebo porodních asistentek. To je tedy problém, ale mm, jinými slovy, přiznání e, kvalifikace a začlenění do e, přílohy 5 závisí na splnění určitých harmonizovaných požadavků. Takže pokud tyto požadavky budou 12 let obecného školního vzdělání nebo 10 let obecného školního vzdělání, tak v případě deseti let může pokračovat německý systém v současné podobě. Pokud se to všem navýší na 12 let, tak eh, už to nadále možné nebude. Alespoň z našeho hlediska. Německo už nebude moci přiznávat tyto kvalifikace zdravotních sester a porodních asistentek podle přílohy 5. Já doufám, že jsem tím odpověděl na váš dotaz. Děkuji za tu přesnou odpověď a teď bych rád dal slovo zástupci komise, aby se vyjádřil, aby odpověděl na otázky a na připomínky, které zde zazněly. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za možnost zde dnes vystoupit a zareagovat na tuto velice zajímavou diskuzi o našem návrhu. Já bych se rád zmínil o čtyřech věcech. Tak eh, za prvé, co se týče revize pravidel současné směrnice, které se týkají sektorových profesí. Jde o těch sedm profesích, o kterých mluvila paní zpravodajka. Důvod, proč jsme se rozhodli aktualizovat eh, situaci, reagovat eh, na změnu eh, reality a my jsme provedli rozsáhlé konzultace se všemi zainteresovanými osobami, s veřejnými institucemi, s parlamentem a ten návrh, který dnes vidíte před sebou, odráží všechny tyto diskuze. My jsme se snažili zohlednit vývoj, ke kterému došlo jak v EU, tak na mezinárodní úrovni a také to, co se děje v praxi, v terénu. A z tohoto důvodu eh, v případě například eh, lékařů navrhujeme nižší počet eh, let odborného vzdělání, ale stejný počet povinných hodin u jiných povolání k žádným změnám nedošlo. Je tam eh, jedna profese, o které se tady dnes hodně mluvilo a jsou to zdravotní sestry a ošetřovatele, takže bych se o tom rád také zmínil. My jsme se rozhodli zvýšit počet let eh, základního vzdělání z 10 na 12, a to proto, abychom eh, zasouladili eh, naše požadavky i s vývojem na mezinárodním poli, protože jako příkladu Světová zdravotnická organizace navrhuje, aby minimální vzdělání před odborným vzděláním zdravotních sester a ošetřovatelů bylo právě o něch 12 let. A zaznělo zde také to, jaké jsou to ty členské státy, které mají nižší či kratší všeobecné vzdělání. Je to Lucembursko, Německo a Rakousko. Rakousko zvažuje prodloužení tohoto období na 12 let. A eh, my eh, jsme vycházeli při zpracovávání našeho návrhu eh, z toho, že to samozřejmě bude mít přímý či nepřímý dopad na vzdělávání a na zdravotnictví obecně. Takže v návrhu pravíme 12 let či ekvivalentní období. Takže měli jsme na mysli to, že členské státy mají systémy nastavené různým způsobem. Teď myslím systémy vzdělávání, fungují tam ty duální systémy vzdělávání, jak jsme slyšeli a tak podobně. A my bychom byli rádi, aby ten návrh byl i dostatečně flexibilní. Říkáme tedy 12 let, anebo ekvivalent. A teď to chápeme tak, že je potřeba diskutovat s členskými státy, s výbory, s parlamentem obecně a mm, byli bychom neradi, aby došlo k nějakému nedorozumění, pokud jde o ten ekvivalent, o jeho stanovení. Takže jsme v této chvíli rozhodně otevřeně další diskuzi a rádi bychom našli všeobecně přijatelné řešení které jednak musí být prakticky proveditelné, ale zároveň musí být eh, také mm, prosaditelné eh, v rámci současného systému. Neradi bychom totiž vytvořili nějaké nové překážky. Je třeba zajistit, aby zdravotní sestry a ošetřovatelé byly vzděláváni takovým způsobem, aby to odpovídalo současné praxi, ale zároveň jsme otevřeni diskuzi, jak toho dosáhnout. To myslím, že by mohlo vyplynout v následujících měsících v naší diskuzi s členskými státy a s parlamentem. Věříme, že se nám určitě podaří nějaké přijatelné a praktické řešení najít. Takže to se týká těch sektorových profesí. Pak eh, jste se vyjadřovali také k Evropskému profesnímu průkazu časovým lohůtám a k automatickému uznávání. Jedná se opět o důležitou problematiku, protože eh, podstatou tohoto průkazu, jak řekla i sama paní zpravodajka, je usnadnit a urychlit uznávání. A Dvakrát jste se zmínili o časových lohutách a tady musíte mít na paměti eh, při zpracovávání své zprávy eh, to, eh, že ty časové lhůty je třeba brát komplexně, ne jednotlivé lhůty separátně. Jde tady o celistvý proces od začátku až do konce. To je tedy jedna věc. A za druhé, a to je ještě důležitý, důležitější, ale možná ne v tuto chvíli tak viditelné, že Evropský profesní průkaz bude uzavřený systém. Eh, bude se týkat konkrétních profesí a všechny členské státy budou vědět zcela přesně, kdo je kompetentním orgánem a budou tedy schopni vzájemně elektronicky eh, komunikovat přes systém IMI. Takže nezapomínejme na to, že zde nehovoříme o mm, současném stavu, kdy celá řada úřadů ani neví, kdo je jejich kompetentním partnerem v jiném členském státu, dochází tudíž ke spoštěním a tak dále při získávání informací, ale mluvíme o systému uzavřeném, kde veškeré dokumenty, doklady a podmínky budou od začátku zcela jasné a úřady budou vzájemně vědět, kdo je jejich protipartnerem kontakty mezi jednotlivými úřady a korespondence s uchazeči bude mnohem jednodušší a efektivnější. To tedy musíte mít na paměti, když budete eh, uvažovat o těch časových lhutách a o tom, zda jsou vhodně nastavené či nikoliv. Co se týče toho implicitního uznávání, tak eh, tady bych připomněla rád jednu věc. A to, že Hovoříme o uznávání kvalifikací, nicméně nikoliv o povolení k provádění eh, praxem. To znamená, že můžete mít eh, uznanou svou profesní odbornou kvalifikaci, což ovšem automaticky neznamená, že můžete vykonávat praxi. Ve všech členských státech, eh, nebo v některých členských státech mohou existovat další požadavky pro to, aby příslušný odborník mohl praxi vykonávat. A tyto požadavky budou platit i nadále, i v těch případech, kdy odborná kvalifikace byla implicitně automaticky uznána. Takže eh, to je eh, důležitá věc. A pak eh, třetí záležitost o takzvaném částečném přístupu. Tak eh, zaprvé eh, máme k dispozici rozsudek soudního dvora. A naším cílem bylo zakomponovat obsah tohoto soudního rozhodnutí také do našeho návrhu, aby vznikla právní jistota pro všechny subjekty. A pak je tady další důležitá věc, nad kterou bychom se možná měli ještě dále eh, zamyslet v dalším vyjednávání, a to, že eh, částečný přístup eh, by obvykle měl být výsledkem podání žádosti o plný přístup. To znamená, pokud není možné přiznat plný přístup, tak členský stát může přiznat přístup částečný. To znamená, že částečný přístup nebude původním eh, prvotním požadavkem žadatele, nejbrž bude výstupem z procesu, kdy žádost byla požáda, podána eh, na plný přístup a ten nebyl umožněn. Takže toto musíte mít na paměti, až budete uvažovat o tom, jak nejlépe eh, to naformulovat ve svém stanovisku. Pak čtvrtá věc se týká těch jazykových zkoušek. To je věc nesmírně důležitá. My se domníváme, že Teď už eh, o tom i současná směrnice mluví poměrně jasně. Hovoří o tom, že odborníci musí mít příslušné jazykové schopnosti, aby mohli vykonávat své povolání. Nejde tedy o libovolné jazykové znalosti. Ta směrnice hovoří v současném znění o dostatečné úrovni pro výkon určitého povolání, určité profese. Takže toto už současná směrnice obsahuje a pokud tedy máme takto nastavenou povinnost eh, implicitně, to znamená, že někdo ji musí kontrolovat zda odborníci skutečně tyto požadavky naplňují. A my jsme se v našem návrhu snažili jasně říci, eh, že tomu tak je a navrhujeme určité kroky k tomu, jak by eh, se to mělo eh, realizovat. Samozřejmě, že o tom můžeme dále diskutovat a já doufám, že se nám podaří najít nakonec nějaké dobré kompromisní řešení. Ale ještě bych tomu doplnil jednu věc, byli bychom neradi, aby došlo k dvojímu přeskušování, aby nenastala situace, kdy určitý odborník žádá o možnost výkonu povolání v určité zemi, je proskoušen příslušnými úřady a pak ještě znovu přeskoušen zaměstnavatelem. Tedy jedna věc se přeskušuje dvakrát. Já myslím, že tomu bychom se měli vyhnout a proto tedy také říkáme, že jazykové zkoušky by neměly být součástí procesu uznání, Nejprve měly by následovat poté, kdy už má odborník možnost provádět praxi. A jde o to, aby ty zkoušky proběhly pouze jednou. Já si myslím, že to je ode mě pro tuto chvíli všem. Ještě úplně poslední věc. Velice rádi s vámi budeme diskutovat ve vašem výboru s bilaterálně či jakoliv jinak o všech problémech, které máte, protože ten konečný výstup z tohoto procesu eh, by měl být produkt užitečný pro evropské občany a naše úřady. Děkuji. Děkuji mnohokrát za odpověď ze strany komise. Než ještě dám závěrečné slovo zpravodajce, tak bych chtěl srdečně přivítat skupinu studentů a profesorů z Kalábrie, kteří přijali pozvání kolegy Mario Priloze, takže buďte zde vítáni. Doufám. Takže dávám ještě slovo na závěr Aně Weisgerber. Děkuji za velice užitečnou diskusi. Myslím si, že na závěr můžeme říci, že návrh komise obsahuje mnoho pozitivních bodů, které bych chtěla zdůraznit. Myslím si, že společně s komisí se nám ještě podaří některé věci pozměnit, vylepšit. Nicméně ten mechanismus, tak jak je uvedený, je myslím dobrý. I to uznávání eh, jazykových znalostí je potřeba, aby toto všechno bylo provedeno také reálně. Musíme se konkrétně zaměřit na, ten, na tu oblast zdravotnictví a co se týká těch minimálních standardů, minimální harmonizace, zejména zdravotních sester a ošetřovatelů, nemělo by to vést k tomu, například kdo má že v tě, tu délku 10 let, aby v těch zemích, kde již ta doba je nastavena takto nebo delší, aby se ta doba vzdělávání zkracovala, to ne. Ale když tedy bychom všeobecně stanovili 12 let, tak v těch státech, které již mají fungující duální systém, tak by to ne, nesmí tedy vést k tomu, aby se případně snížilo nebo z, Naopak si myslím, že ten duální systém by se mohl exportovat do jiných zemí. Velmi důležité je, že ten nám, záměr nebo návrh by neměl vést k tomu, aby se mobilita snížila. Na, naopak ale měla vést k růstu mobility, proto bych byla velmi proto, abychom skutečně se pokusili najít kompromis s různými ekvivalentními systémy. Musíme se na to všechno podívat ještě podrobněji. Zda tedy tam bude určitý minimální požadavek nebo paralelní možnosti, to znamená všechny státy, které mají fungující dobré systémy, by si je měly ponechat to je jasné. Zde byla otázka ze strany paní Prepolc, proč Například je zde stanoven ten požadavek vzdělávání. Ano, když já si myslím, musíme o tom ještě diskutovat i se stínovými zpravodaji. V každém případě se pokusíme zpracovat co nejlepší návrh, abychom mohli ještě tedy. Takže tomu musíme ještě těsněji spolupracovat, aby ten konečný návrh byl skutečně vyvážený. Děkuji kolegyni Weisgerber za závěrečné připomínky a postup bude takový. 18 září povedeme rozpravu v našem výboru Envy s, se stanovisky tedy a pozměňovací návrhy je potom do 20. září. Ve výboru Envy budeme hlasovat 10. října a hlasování ve výboru pro vnitřní trh bude 17. října se konat takže je to dosti naplň, nabitý tedy časový harmonogram, mezi tím budou letní prázdniny tedy. Myslím si, že je to skutečně velmi zajímavý návrh, protože se jedná o zdraví, o péči, o dosažení co možno nejlepších standardů ve všech oblastech, takže se těším na další debatu. Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se účastnili debaty a příští schůze se bude konat 20. 21. 20. června zde v Bruselu. Takže vám přeji dobrou chuť a uvidíme se tedy všichni v následujícím týdnu. Děkuji.